také eh, žádost o změnu jmenovaných delegací a to bude zveřejněno eh, v, v zápisu z tohoto jednání, pakliže se nikdo nepostaví proti tomu